Not only budget deficit, but Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Milí kolegové, zahájíme naši práci. Viděli jste pořad jednání. Nemáte-li připomínek, Budeme jej považovat za schválený. Já vítám přítomnost eh, vážených zástupců jak předsednictví z Litvy. Vítám, aniž bych je viděl, ale je zde. Ano, na svém místě. A také Vítám generál ředitele komise, který je na svém místě zde. Výborně, už si svlékl sako ve formě. Při jednání přišel sako. Výborně. Takže jsme v sále, kde probíhá dohodovací řízení, což není ideální pro výborovou práci ale konec konců zde vezmeme na vědomí závěry veškerých eh, rozpočtových vyjednávání letošního roku, takže je to příznivé. Vítám televizní diváky. Přijde sem vážená delegace z portugalské televize a zatím tu nejsou. Takže my je pozdravíme, až dorazí. Natáčejí reportáž o portugalských poslancích rozpočtového výboru. Kromě toho v oznámeních předsedy chci vás zvláště upozornit na parlamentní týden v roce 2014 od 20. ledna 2014. Proč? Vy víte, že tři roky za sebou jsme uspořádali na začátku roku meziparlamentní setkání s našimi partnery z národních parlamentů. A již po dobu dvou let tato setkání probíhala oficiálně během evropského semestru, což je velmi zajímavá fáze z hlediska parlamentní kontroly nastává mezi tím, kdy komise eh, předloží svůj roční eh, výhled růstu a březnová rady, kde jsou stanoveny první priority pro ekonomickou politiku členských států a mezi tím zástupci eh, členských států, zástupci parlamentu členských států a zástupci Evropského parlamentu se vyjadřují a konference, která je naplánována na konec ledna příštího roku bude mít zvláštní význam, protože eh, ve stejném týdnu během tří dnů současně schromáždíme meziparlamentní konferenci, která, která má oficiální charakter nyní, meziinstitucionální charakter svým způsobem, a také nastane meziparlamentní konference podle článku 13 o, podle fiskálního paktu kdy se scházejí také zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Jsou to téměř stejné země, 25 zemí z 28. Poprvé jednali před měsícem ve Vilniusu a po druhé se sejdou spolu s konferencí o evropském semestru. Jsou to téměř stejní účastníci během tohoto parlamentního týdne. Koná se to zde v Bruselu, koná se to zde u nás a tak vás chci upozornit již nyní, a já vám to ještě do té doby připomenu, že je velmi důležité, aby europoslanci byli přítomni. Zejména jedno odpoledne bude během těch tří dnů vyhrazeno výměně názorů mezi rozpočtovým výboru EP a rozpočtovými výbory národních parlamentů. Budou také zasedání spolu s Ekonem a výborem pro zaměstnanost. A je důležité, abychom byli početní na našem jednání a abychom měli jak kvantitu, tak kvalitu. Kvalitu, kterou představují zejména portugalští členové a kvantitu dodají ostatní. A to říkám zejména pro přítomný tisk měli bychom schválit eh, naše závěry z jednání 17. a 22. října. Pokud nemáte námitky, tak je považujeme za schválené. Dostáváme se k bodu 4. Týká se rozpočtového dohodovacího jednání kolegyně Jan Jensen nám na, doplní a Monika Holmeyer se omlouvá, měla jiné povinnosti doma ve své zemi, které nemohla odložit. Řada z vás byla přítomna, to je členové poslanci poslankyně parlamentu, téměř všichni, s výjimkou stínového zpravodaje EPP, špatný žák, který netra, nepracoval v noci, ale ostatní tam byli a naproti tomu veřejnost přítomna nebyla až na zástupce obou dalších institucí, tedy v kostce. Jednání bylo dlouhé. Zbytečně dlouhé podle mého názoru. A já si myslím, že z toho musíme vyvodit závěry v klidu pro všechny instituce a doporučení pro naše nástupce, pro další parlament, protože 17 hodin jednat non-stop od 11 hodin dopoledne do 4 hodin ráno, abychom zjistili, že mezi nulou a jednou miliardou je průměr 500 milionů, tak to je skutečně o 16 a půl hodiny příliš dlouhé. Uspokojí to milovníky dlouhých jednání, takový asi jsou, ale neskrývám jistou úvnavu. Přichází to vhod, protože je to poslední eh, jednání, kterému předsedám jako předseda rozpočtového výboru a zástupce parlamentu. Ale konečný výsledek může být považován dle mého názoru za přijatelný ze strany parlamentu, každopádně byl schválen parlamentem delegací. Oniž chci připomenout, že v souladu s postupem dle smlouvy nebyla to delegace rozpočtového výboru. Je to delegace tvořená konferencí předsedů, tedy ze zřejmých důvodů většina členů jsou členové rozpočtového výboru, ale ne všichni. A vedoucí delegace je tedy delegací předsedy parlamentu. A pokud dojde k dohodě při dohodovacím řízení, tak tomu nebylo loni, ale bylo tomu tak letos. Vedoucí delegace podepisuje, dochází k fyzickému oficiálnímu podpisu jménem parlamentu. Ministr předsedající radě podepisuje za radu a potom výsledek dohodovacího řízení je přímo předložen hlasování pléna. To je postup, který se naprosto odchyluje od běžného legislativního procesu. My dnes nebudeme hlasovat o rozpočtu 2014. Pro rozpočtu výbor je hotovo. Jedno hlasování proběhne pouze na plénu o výsledku dohodovacího řízení a tento výsledek v souladu se smlouvou bude považován za přijatý parlamentem pouze pokud bude hlasovat proti většina poslanců parlamentu. Pouze pokud bude tedy negativní kvalifikovaná většina. A i když dnes nebudeme hlasovat o rozpočtu 2014, budeme hlasovat o opravném rozpočtu číslo 9. Budeme hlasovat o využití nástroje flexibility u kategorie 2. U kategorie 1b pomoc Kypru, což je v rozpočtu 2014. Kategorie 2 to už bylo vyřešeno DABem 7 a samozřejmě je to příležitost eh, poskytnout komentáře a informovat o tomto výsledku. Mám osobně za to, že jsme dospěli ke sladění dva nároky, které jsou na první pohled protichudné, ale jsou to nároky a požadavky politické a to je politický úsudek. Každá skupina, každý poslanec na to může dívat jinak. Ale podle mého názoru je nutné v politickém a ekonomickém současném kontextu na evropské úrovni jednak být přísní, pokud je o rozpočtové řízení musíme být přísní z hlediska právního v první řadě. Vyvážený rozpočet musí být také vyváženě plněn a rozpočet 2013 bude naplněn jako vyvážený rozpočet. A riziko, které hrozilo v loňském roce, a tam jsme se dostali až vlastně na samotnou čáru při plnění rozpočtu 2014, tvůrčím, ale nebezpečným konceptem suspended payments. A to riziko, které my jsme se vystavili opět letos, díky otázce, zda budeme moci navýšit platby na úroveň mimořádně vysokých potřeb v posledním roce rozpočtového rámce 2007-2013. A tyto hrozby byly nyní odstraněny díky neústupnosti parlamentu, který loni docílil při hlasování rozpočtu 2013 dvě, dvou prohlášení o nutnosti být připraveni navýšit eh, prostředky na platby opravnými rozpočty pokud eh, ta potřeba vznikne. A potom podmínil své hlasování o nařízení o MFF eh, dohodou s radou mm, o navýšení plateb na, až na strop 2013 podle operace, kterou nazval předseda komise Big Bang 11 miliard 200 milionů euro. Já se nebudu k dílčím epizodám vracet, bylo třeba dvou tranší a také jsme museli eh, hodně zabojovat za parlament, abychom získali tu druhou tranši. Pokud je o podmínky rady ministrů, které byly nezbytné, abychom souhlasili s 3 miliardami 900 milionů, to je dnes všechno vyřešeno a můžeme nyní se také zaradovat z toho, že jak komise navrhla, komise získala během roku 2013 navýšení o 11 miliard 200 milionů euro. Oproti potřebám je to uspokojení, které mohlo být ještě větší, protože smlouva bude dodržena a všechny právní závazky budou dodrženy. Avšak eh, faktury, které dojdou na konci roku, eh, představují významnou částku a zatíží platby příštího roku. A z hlediska mm, kapacity možnosti parlamentu, aby se pohnul u platebních prostředků, plateb, tak je to významný výsledek. Podařilo se nám, tedy Giovanni tu zatím není, ale pokud jde o konec plnění 2014, 2013 a zejména neplánovaná skutečnost, která nastala potom, po politické dohodě o MFF, tedy 11,2 miliardy vážné záplavy z řadu obětí ve střední Evropě, v Rakousku, v České republice, v Rumunsku a v Německu, tak eh, bylo možné nalézt eh, model, který byl přijatelný, kdy 250 milionů se našlo z celkového převodu tedy 509 milionů, 250 a nikoli 400 milionů, jak odhlasovala rada, což nám umožní zachovat 150 milionů navíc oproti tomu, co si přála rada, abychom mohli podepsat eh, nové smlouvy o výzkumu a zajistit kontinuitu politiky podpory výzkumu Nyní tomu říkáme Horizon 2020 ze strany Evropské unie. To se týká plnění rozpočtu 2013 pro 2014, kdy rada snížila o jednu miliardu návrh komise a kde parlament schválil pozměňovací návrhy, aby vrátil zpět tuto miliardu, která odpovídá stropu pro rok 2014 tak jsme docílili 350 milionů k 150 milionům, tedy ve skutečnosti 500 milionů. Takže je to vlastně polovina toho rozdílu. Samozřejmě miliarda by byla lepší, ale v současném kontextu je to pozoruhodný výsledek a bude třeba, aby nám sekretariát sdělil, v kterém roce, pokud se to našlo, kdy bude možné navýšit prostředky na platby o půl miliardy. V posledních třech letech si vzpomenete, že jsme byli politicky přinuceni souhlasit s platbami, které navrhla Rada. Tentokrát se to navýšilo najednou o 500 milionů. A současně tedy na jedné straně přísné dodržování pravidel při řízení, přísná, přísný právní pohled, protože když srovnáme tedy ten rozpočet, který vychází z dohodovacího řízení s plněním rozpočtu na rok 2013, tak je tu rozdíl 9 miliard méně, tedy 6 nebo 7 méně a žádný z 28 členských států neodhlasoval rozpočet 2014, který by klesal o 6 nebo 7 A nikdo tedy v Evropě nám nemůže, nám evropské instituci, nám evropskému parlamentu, nikdo nám nemůže dát lekce z rozpočtové důslednosti. Někdo toho lituje a tady hovořím politicky. Je to tak. A přesto se nám podařilo, naši spravodové to dosáhli, abychom navýšili zdroje odpovídající prioritám ekonomickým a sociálním, které si parlament stanoval, stanovil při svém hlasování v říjnu, kdy posilujeme a předjímáme tedy prostředky cestou frontloadingu na horizont 2020, na konkurenceschopnost malých a středních podniků Kosme, na Erasmus sociální priority s iniciativou pro zaměstnanost mladých, kterou díky této dohodě budeme moci financovat na plánované úrovni již od roku 2014 a také navýšením prostředků na program pomoci nejchudším. A také doplním, že jsme mohli a Ann Jensen to řekne podrobněji. Mohli jsme navýšit prostředky na nízké úrovni a to navýšení se jeví jako nedostatečné pro řadu lidí, ale omezení byla značná, co se týče agentury pro finanční dohled, které nedávno vznikly, ale které mají málo prostředků, a také agentury Frontex. Tolik jsem vám chtěl sdělit a tím se dostáváme ke opravnému, schválení opravného rozpočtu 9, který ukončí rozpočtové projednání plnění roku 2013. Naproti tomu nebudeme hlasovat o rozpočtu 2014. Ann Jensen. Well, thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Krásně jste nastínil situaci a popsal jste všechny mechanismy, jak to dopadlo v pondělí a v noci z pondělka na úterý. A upřímně řečeno, v těm 16 hodinám vyjednávání, opravdu většinou šlo o vyjednávání v rámci rady samotné. A někdy jsme měli takový pocit, jako by nebyli v budově, nebo respektive nevěděli, že my jsme v budově. To je jenom pro ilustraci, jak je situace v radě teď složitá. A v zásadě se dohadovalo o jednom čísle, tedy konkrétně výši plateb. A vzhledem k těm složitým podmínkám v radě eh, můžeme být spokojeni s výsledkem, jakého jsme dosáhli. I přesto, že nám všem dělá starosti budoucnost plateb. Vzhledem k tomu, že omezení nepochybně existují a v roce 2014 pravděpodobně uvidíme, že ta vyčlená částka nestačí a proto jsme požádali o prohlášení, aby bylo zřejmé, že Rada se zavázala Eh, poskytnout nezbytné prostředky, eh, tak aby mohla komise splnit své právní povinnosti, závazky. Pokud jde o rozpočtové závazky, tak jsme dosáhli finančních prostředků navíc oproti návrhu rady o zhruba 27 milionů. Eh, Zahlaví 1A a také v titulu sociální programy a digitální agendy. V titulu 1a víceletý finanční rámec byl posílen výzkum a vývoj konkrétně programy Erasmus a také inovační program COSME. V titulu 1b eh, jsme dostali eh, Flex pro Kypr a také finanční prostředky navíc pro mikroregionální strategii Balského moře a e, Podunají. A to bylo také k našim pilotním programům a přípravným akcím. Dále titul 2 e, na, došlo k nárůstu částky, če, bylo nám ze strany komise řešeno, že e, v tom školním roce, kdy Eh, se objevily nové částky, tak nebude možné implementovat hned. To jsme vzali tak, jak to je, ale budou vyčleněny prostředky navíc pro světovou výstavu v Miláně a titul 3. Tam jsme pro parlament dosáhli dobrého výsledku v tom smyslu, že byly posíleny určité rozpočtové linie a jsme zde také nad rámcem návrhu komise. Byly tam některé rozpočtové linie v titulu A, ale to bude možné implementovat. Titul 4 politika zahraničních věcí. Tam to bylo složitější, protože nástroj pružnosti byl v našem návrhu bylo to o 50 milionů nad strop a my jsme věděli dopředu, že překročení eh, té maximální částky nebude v radě průchozí. Proto jsme se dostali eh, kousek pod ten strop, ale znamená to, že tam nemáme vůbec žádné rezervy. Je to jenom 10 miliard eur. A Drželi jsme se rozhodnutí, které bylo přijato tady v parlamentu, tedy 50 milionů ehm, jakožto rezerva pro Palestinu nad rámec, co navrhovala rada a také komise. A máme také 15 milionů eur nad eh, rámec eh, návrhu Komise pro humanitární pomoc a všechny další linie, které byly prioritami parlamentu a které představovaly eh, přesně formulovaný kompromis mezi politickými frakcemi, tam se finanční prostředky objevily eh, upravdy uměrně zhruba někde 50%, abychom se vešli do mrží, tak abychom eh, také splnili přání politických skupin a kompromis tam stále je. Titul 5. Tam to bylo složité. Probíhaly diskuse o nařízení o mzdách. Tam stále čekáme na výsledek soudního řízení a částka bude poměrně vysoká, pokud eh, rada věc prohraje. Komise proto vyčlenila finanční rezervu, my jsme to chtěli podpořit. A domnívali jsme se, že by bylo možné toto dát do rezerv v rozpočtu, eh, dokud se případ nevyřeší. Ale v současné době finanční prostředky v rozpočtové linie nejsou a bude nutné vytvořit opravný rozpočet pokud a až rada případ prohraje. Eh, indicie, které zatím máme, je, že jsou, že rada pravděpodobně spor prohraje. Pilotní projekty a přípravné činnosti. Eh, dohoda mezi politickými skupinami v parlamentu i nadále platí, o tom bylo rozhodnuto, a k agenturám jsme dostali finanční prostředky navíc pro dozorové agentury ve finančním sektoru, konkrétně Úřad pro podporu azylu, pro Frontex a také finanční prostředky pro Europol, pro potírání zločinnosti. Tam dostali nové finanční prostředky v boji s kyberkriminalitou, protože tam je těch prostředků zatím nedostatek a dostali jsme také prohlášení, v němž se uvádí, že by měla vzniknout pracovní skupina napříč třemi institucemi, která se bude snažit vyřešit otázku, jak zvládnout ohlášený škrt procenta mezi lety 2015 až 17, který budou muset splnit všechny instituce, byla zkrácena pracovní doba a rozpočtové prostředky na platy. Také bude důležité zvážit, jak bude probíhat zaměstnávání pracovníků v jednotlivých agenturách, protože parlament zatím úplně nesouhlasí s řešením, které navrhuje Rada. Rada navrhuje, aby agentury, které rostou, by si měly přebrat finanční prostředky od jiných agentur, kde se bude automaticky škrtat. My se však domníváme, že je nezbytné rozhodovat také podle názor politických orgánů, aby se tedy zhodnotilo, zda vyčleněné lidské a rozpočtové zdroje odpovídají potřebám jednotlivých agentur. My jsme také radě sdělili, že nám nakonec nevadí škrty jako takové v agenturách, ale neměly by probíhat takto automaticky. Pokud totiž chcete provádět škrty, měli byste brali, brát v úvahu jejich specifika, případně zajistit, aby agentury fúzovaly, aby pracovaly efektivněji, ale rozhodně bychom neměli postupovat tím, že je budeme takto postupně a nenápadně dusit, aby nebyly schopny plnit své úkoly. Já si myslím, že to jsou ty hlavní úkoly, eh, které jsem chtěla zmínit. Obecně se nám podařilo získat a prosadit většinu našich priorit. To, co je před námi, je kompromis. A naše pozice není příliš silná, protože eh, minimum 12 se nezdálo jako příjemné ani pro nás, ani pro radu. My jsme se domnívali, že naší odpovědností je zabezpečit, abychom vůbec nějaký rozpočet měli v té složité situaci, v níž se nacházíme. Skutečně napjaté rozpočtově. A ráda bych při této příležitosti poděkovala kolegům za konstruktivní spolupráci. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit velmi koherentní skupinu, i když se mezi námi našli někteří, kteří plně nesouhlasili, eh, proběhla výměna názorů, skutečně vážná výměna názorů a já jsem měla pocit také, že litevské předsednictví se maximálně snažilo zajistit, aby proběhla otevřená a upřímná diskuse eh, o těch důležitých tématech, věděli, za kterou linii už nemůžeme ustoupit. A naopak také chci poděkovat komisi za to, že hrála úlohu to čestného, dobrého vědnavače, eh, protože i to přispělo k tomu, že bylo dosaženo výsledku poměrně směrnou cestou, ale čekat 12 hodin na první odpověď od rady, to bylo příliš mnoho a souhlasím v tomto smyslu s panem předsedou, že někdo by ve zmíněné instituci měl zvažovat zda právě toto je rozumný postup. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, An. Přirozeně ehm, se zdá, že se tím se před, podařilo přes všechno, všechno kouzlo, ale můžeme to vnímat i jinak. Vlastně to byla dobře strávená noc. Děkuji, An. Giovanni tady není, nicméně Salvador Garriga požádal o slovo. Muy brevemente, porque... Velice stručně. Já podporuji mm, vysvětlení, která tady byla, a gratuluji Molit, také Molice Hamajer zpravodajkám k mm, rozpočtu za způsob, jakým vyjednali a obhájili své, pozit- své postoje. Samozřejmě um, jasně, také jasně vyjádřili, jaké limity má parlament. Také chci pogratulovat všem členům delegace, které vydržely ta dlouhá jedna, kteří vydrželi ta dlouhá jednání. Jedno z takových dědictví, které zanecháme kolegům v novém parlamentu, bude eh, to, že tento způsob eh, dohodovací řízení je skutečně absurdní. bo to 18 hodin eh, mm, protože v radě musí být všechny na jednání bilateralizována, přičemž parlament je flexibilní a je schopen vyřešit své stanovisko během půl hodiny v reakci na změnu postoje rady. Tento systém je naprosto absurdní a já mm, musím říct, že skutečně se musíme zamyslet nad více efektivním způsobem eh, vedení těchto řízení. Myslím, že výsledek toho řízení jeden, je ten nejlepší možný v situaci, která je velmi obtížná pro všechny členské státy. Rok 2013 byl rokem fiskální konsolidace ve všech členských zemích a proto dostupnost prostředků v členských zemích byla nízká. Proto je tak důležité, důležitý tento proces Eh, který samozřejmě byl výsledkem selhání svým eh, řízením rozpočtu rok 2012. Protože jsme selhali v roce 2012, tak jsme museli implementovat tento postup a já chci poděkovat předsedovi Lamasurovi za, toto, za to, že implementoval tento systém identifikování skutečné situace v oblasti pladeb Myslím, domnívám se, že jsme přispěli k tomu, aby komise um, hrála správnou roli, e, totiž roli poskytovatele spolehlivých čísel e, potřebách platby. Takže jsme se vyhnuli problému z Loňska, kdy rada neustále odmítala věřit číslům komise. V letošním roce jsme nám podařilo zvýšit kredibilitu institucí a první důsledek toho všeho je, že poprvé um, rada musela akceptovat, že je nutné e, změnit návrhy k těm platbám směrem nahoru, protože čísla komise byla spolehlivá tohoto hlediska tady byl výsledek dobrý. A myslím, že se nám podařilo toto um, legislativní období zavřít tím, že um, máme do budoucna systém uh, na navrhování mm, skutečných čísel, které instituce potřebují, což je dobré pro daňové poplatníky, demokratickou transparentnost institucí a já gratuluji všem, kdo k tomuto přispěli. Děkuji, Salvadore. Eh, kolega tady nebyl, takže nemohl Salvadore naslouchat, ale vrátil se, aby pohovořil. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme eh, Salvadore řekl to nejdůležitější. Já chci jenom dodat, že samozřejmě my jsme podpořili tu dohodu v nadzorcím řízení a rada ehm, na svoji roli ve srovnání s minulými lety. Máme stále e, problém s těmi platbami. Proti minulému roku došlo ke zlepšení, ale všichni víme, že letos zbývá ještě v platbách e, to, co přejde do roku 2014, stejně jako úroveň pladeb rozhodnutých e, parlamentem radou, které jsou mnohem nižší, než co předpokládala komise. Takže v příštím roce budeme muset velice opatrně, pečlivě sledovat um, jednak platby um, komise na členské státy a za druhé nespožďovat, eh, abychom spožďovali mm, začátek projektu z důvodu nedostatku zdrojů. Děkuji, Valio, máš úplně pravdu. Ejde, eh, prosím. Lo primero de todo quería, había pedido... Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo, abych eh, gratulovala zpravodajce za její práci. Byla to velice obtížná práce, protože i přesto, že jsme na tomto rozpočtu začali pracovat od ledna, s ohledem všech na spoždění eh, dohody MFF. Na konci jsme velmi spěchali a celá ta, celé to bylo takové nejisté. Myslím, že Nakonec se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku v tom rozpočtu. Stanovisko parlamentu bylo prosté. Měli jsme marže, které nám bránily eh, tomu, abychom byli příliš ambiciozní. I přesto ta dohoda je akceptovatelná. Jak říkalo, nejhorší eh, problém je, že ty platby nebyly vyřešeny. Eh, je pravda, že poprvé se nám podařilo zvýšit platby o 20 milionů euro, to je velice vítáno, ale budou přesto 20 milionů nezaplacených faktur a to budeme muset začít platit. Pak narazíme tedy na strop, na platby a eh, parlament bude muset s radou souhlasit tedy změnu té částky na platby. Nevím, jaké, eh, jaký odkaz tedy zanecháme příštímu parlamentu. Eh, Rada se bude muset trošku zamyslet, jak toto řešit, až na ten problém narazí. Eh, současně mě trošičku znepokojuje neutrální prohlášení rady. Hmm. A i jejich, eh, spust, jejich přístup, tedy že se hovoří jenom eh, o závazcích a znovu se vyhýbají tomu problému pladeb. Já se domnívám, že problém je skutečně eh, způsob vedení toho dohodovacího řízení, především vzhledem k tomu, že skutečná jednací doba jednání byly maximálně dvě hodiny. My jsme neustále čekali, až rada odsouhlasí návrhy a po nějakých 12 hodinách jsme dostali první návrh, který byl naprosto nereálný. Hmm, chápu, že rada má svůj způsob práce, to je poměrně složité, 28 zemí se musí dohodnout, 28 různých cílů a situací, ale nemůžeme čekat na 18 hodin. Pravděpodobně budeme muset se nějak zamyslet společně s radou nad tím. Asi mm, o tom, jak tedy budeme přistupovat k budoucím dohodovacím řízením. Máme samozřejmě nové nástroje, nové technologie, nemusíme být ve stejné místnosti, A myslím, že to skutečně dovacující řízení nemůže probíhat poslední den v těch 21 dnech, které jsou k dispozici. Nemůžeme čekat 20 dnů, a když už budeme schopni teda e, se dohodnout, tak se rychle sejdeme. Nemůžeme, e, nemůže to prostě být o těch 18 hodin. Každý má určitá omezení a pak ta jednání je nereálná. Děkuji, Eider. Jan Mulder, prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, jako každá dohoda, ne všichni jsou naprosto spokojeni a to je nakonec výsledek této dohody. Měli jsme různá přání, ale já souhlasím se všemi, kdo mm, soudí, že toto je nejlepší možná dohoda. Tento rozpočet je 6,5 nižší než rozpočet za poslední rok. A mě by zajímalo, eh, který národní parlament dosáhl téhož ve svém národním rozpočtu. To musíme zdůrazňovat eh, vzhledem k nadcházejícím volbám, protože Vždy se tady eh, tvrdí, že Evropský parlament neumí zacházet s penězma, ale toto je důkaz, že eh, za situaci úspor také k eh, tomu jsme schopni přispět. Chci mm, vyjádřit s Darholten Jansen, která um, velice dobře vedla jednání, nikdy jsem ji neviděl souhlasit, což je dobré. A je to skutečně obdivuhodné, protože to je skutečně náročné ty hodiny tam eh, prosedět. To hm, skutečně si vyzkouší trpělivost vaši. Eh, souhlasím, co se týče těch pladeb. Rada nechápe, že když dáte závazky, musíte i zaplatit. To je věčný problém. V příštích letech budeme muset najít řešení, protože všechny nepříjemné debaty na konci každého rozpočtu. To je vždy o platbách a vždy je konflikt mezi komisí a parlamentem a radou. Jaké jsou tedy reálné e, potřeby, pokud najdeme systém, který tyto diskusy, diskuse vyloučí, protože se, abychom se zaměřovali na závazky, tak to by byl mnohem lepší systém, než je tomu teď. Děkuji. Jan. Děkuji, Jane. Alda, prosím. Obrigada, Presidente. Gostava também de fazer eh, alguns eh, comentários. Děkuji, já chci také říci pár poznámek. Někteří kolegové zmínili, že právě toto je nejlepší možný výsledek. A pokud by právě toto byl nejlepší možný výsledek, tak v takovém případě bychom byli velmi málo odvážní a málo cílevědomí, pokud bychom se měli snažit o dosažení něčeho jiného, než co se podařilo. A v naší politické skupině nejsme ani optimisté, ani pesimisté ve vztahu k tomu výsledku. E, uvědomujeme si, že jsme nedosáhli Eh, na očekávání, eh, která vůči nám mají občané Evropy. A v podstatě toto není úspěch pro nás, pro parlament. A my tato očekávání vytváříme, protože pokud občané mají určitá očekávání, tak taková očekávání vznikají na základě prohlášení jednotlivých členů, jednotlivých poslanců, kteří říkají, že budou programy na boji proti nezaměstnanosti mladých, že budou nejrůznější programy, které pomohou eh, potírat eh, nezaměstnanost mezi mladými lidmi a také, že výzkum a inovace mm, je oblast, do níž se bude investovat a to reálně. A myslím si, že pokud to zvážíme právě z tohoto úhlu pohledu, vidíme, že výsledky jsou upřímně řečeno zklamáním. Rozpočet pokud si jej přepočítáme, je o 6,5 nižší než pro rok 2013. Nicméně, pokud tam zapracujeme opravný rozpočet, bude to o 9 méně. Logicky jde o rozpočet nedostačující. V Portugalsku obvykle říkáme, a zdůrazňujeme, že musíme utahovat opasky aby nám seděli, eh, přistřihnout šaty, aby eh, neplandali. A tady není co eh, ustřihnout, co zkrátit. A jsou prostě oblasti, které z rozpočtu nebudou dostatečně hrazeny, nemají totiž vyčleněny dostatečné rozpočtové prostředky. Faktem je, že je určitý nárůst oproti původnímu návrhu Rady pro výzkum a také pro malé a střední podniky a pro Erasmus 2. Nicméně i přes tento nárůst, který který je sice malý, ale ten nárůst tam je proto, že došlo k přesunu rozpočtových prostředků v rámci toho rozpočtu a zbytek víceletého finančního rámce takto garantován nebude. Musíme implementovat pomoc těm, kteří jsou nejzranitelnější, ale Eh, k tomu dochází na úkor ESF a na úkor opatření, opatření pro mladé opět jdou na úkor jiných rozpočtových oblastí. Již bylo zmíněno, že Evropský parlament dosáhl navýšení humanitární pomoci oproti původnímu návrhu jak komise, tak rady. Logicky vítáme tento výsledek, blahopřejeme, ale pokud hovoříme například o problematice uprchlíků, eh, tragédie z Lampeduzy z poslední doby, je pro nás důkazem toho, že skutečně vyslala takovou eh, šokovou vlnu po eh, celé Evropě. Ale jak tato vzniklá obava Eh, bude eh, promítnuta do rozpočtu. Ta změna v rozpočtu na základě tragedie z Lampedusy byla minimální. Pouze Evropský fond pro azyl je mírně navýšen, opravdu malinko a dvou milion ve navýšení zaznamená i Frontex. A proto z hlediska naší frakce krátce mohu říci, že problematika uprchlíků a tragédie, jako právě ta z Lampedusy, nebude možné vyřešit Frontexem ani policejními sbory. Takové problémy je nutné řešit jinak. A to v rozpočtu není. Fond pro azyl má totiž vyčleněn pouze velmi malý rozpočet. A ještě bych na závěr svého vystoupení chtěla doplnit, že toto je rozpočet, který je prvním eh, v novém víceletém finančním rámci a odráží tak eh, rozpočtové úspory a škrty. Naše skupina k tomu přistupuje tak, že daný rozpočet nám prostě nepomůže v zajištění toho, abychom v členských státech mohli realizovat projekty, které bychom my sami si přáli v celé Evropské unii. Projekty, které nám pomohou víc krize a z recese. Ale na takové projekty nebudou peníze. A pokud jde o vyjednávání samotné, souhlasím s kolegy, kteří zde již hovořili. Uh, je to takový machsochismus, pokud vyjednáváme takto dlouho a pokud máme vyjednávat za těchto podmínek, tak je to prakticky nemožné. Proto bych ráda popřála hodně štěstí kolegům, kteří se budou na jednání dále podílet. Děkuji našim následovníkům tedy přejeme. Jeden anglický humorista řekl, že optimista je ten, kdo si myslí, že žijeme v nejlepším světě ze všech možných. Ale pesimista také. Pesimista se obává, že je to pravda. Výborně, pan Hardong. Děkuji, pane předsedo. Výsledek eh, u rozpočtu máme. A díky radě eh, není to tak eh, vážné jako to, co si přál parlament a komise, ale pro naše občany je to bohužel velmi špatný výsledek. Chtěl bych doporučit parlamentu, aby si dával pozor na to, co udělá, protože by to mohlo ještě více, více podpořit euroskepticismus a budu hlasovat proti. Děkuji za toto vysvětlení hlasování. Milí kolegové, tolik k rozpočtu, k opravnému rozpočtu číslo 9 a k rozpočtu 2014. Budeme moci přejít k hlasování, ale také se zmíníme o prvním hlasování, což je hlasování o nařízení MFF. Takže budeme hlasovat. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o nařízení MFF. Já mám další připomínku. Od počátku jsme říkali, že nebudeme souhlasit se vším, pokud nebude dohodnuto všechno. A tyto věci jsou ještě otevřeny a to je složení výboru, který, který bude řešit eh, vlastní zdroje. A to zatím není uspokojivé. Já jsem vyrozuměl, že byla konference předsedů včera večer a tam se rozhodlo, že bude MFF na pořadu příští týden, ale s hvězdičkou, což znamená, že pokud nebude dost informací o tomto dopisu, tak eh, se hlasovat prostě nebude. Já jsem vyrozuměl, že někde, že dopoledne zázračným způsobem eh, ta hvězdička zmizela a bude to automaticky na pořadu jednání. Ať už eh, budeme mít nebo nebudeme dostatek informací o tomto výboru, pro mě to není uspokojivé, tak bych chtěl zdůraznit, aby tam ta hvězdička byla a aby to bylo sděleno jako oficiální podmínka našeho výboru pro hlasování příští týden. Výborně. Děkuji, Jane. Ty jsi mě předběhl na stejné téma, Ivajlo, stejný názor? Ano, já chci podpořit Jana. K této věci předsedo. Já vím, že velké skupiny eh, přímo MFF. když člověk vede kapitulace, tak eh, si člověk přeje, aby to šlo rychle, je to příjemnější. Ale přesto myslím si, že u těch vlastních zdrojů tady jde o důvěryhodnost parlamentu. A když eh, jsme žádali usnesením aby skupina na vysoké úrovni o vlastních zdrojích vznikla, tak eh, jsme tam vložili právě tu důvěryhodnost parlamentu. Takže buď je to otázka čistě formálního prodlení, a potom komise a rada můžou zareagovat do příštího týdne. A můžeme mít eh, rozpočtový výbor v pondělí a hlasovat potom, ale je třeba odložit hlasování, abychom měli jistotu, že u vlastních zdrojů že to je velmi znepokojivé. Viděli jsme letos, že se ty vlastní zdroje snížily díky celním poplatkům. Existují dohody, které se připravují se Severní Amerikou, které je ještě sníží. A stále nemáme nic v ruce, dokonce nemáme ani cestovní mapu složení výboru a harmonogram práce toho výboru. Je to poměrně lehkomyslné prostě se smířit s takovou nejistotou, a je třeba odložit hlasování. A pokud eh, ta ujištění nenastanou do listopadu, tak to odložit do prosince, dokud to nedostaneme. Děkuji vám. Já navrhuji, abychom tom nevedli rozpravu. O tom jsme dlouze mluvili. Neříkejme, že nemáme žádné ujištění o skupině na vysoké úrovni. Jediný politický problém, u skupiny na vysoké úrovni, téma, kde osobně na tom pracuji půl roku. A omlouvám se, že hovořím o sobě, ale beze mě by to nikdy nevzniklo. A jediný skutečný politický problém, který přetrvává, je, že nedošlo ke schodě o osobě, která tomu bude předsedat. Proč? Protože naši velcí šéfové o tom nemluvili jeden předseda politické skupiny navrhl jedno jméno, zcela osobně jsem také navrhl některá jména, nemyslím, že by vaše skupina někoho navrhla a nikdy nedokončíme pracovní metody, vztahy s institucemi, podrobnosti harmonogramu, dokud nebudeme mít jméno předsedy, což je samozřejmě osobnost na velmi vysoké úrovni aby předsedoval skupině na vysoké úrovni. Pokud tam bude vysoký úředník, tak budeme mít méně významné úředníky jako členy. Pokud tam bude bývalý předseda vlády nebo bývalá hlava státu, tak ty zástupci budou na ministerské úrovni. A samozřejmě tato osobnost na vysoké úrovni bude mít vážné slovo, pokud jde o to, jak budou pracovat. My jsme dospěli k samé mezi toho, co je možné na naší úrovni, jakožto rozpočtový výbor. Takže já si přivlastňuji Janovu poznámku, kterou podpořil Ivajlo, že musíme na úrovni parlamentu, když budeme hlasovat na plénu s konečnou platností o nařízení MFF, tedy musíme mít nezbytné ubezpečení, které potřebujeme. Děkuji litevskému předsednictví, které je zde zastoupeno. Já jsem vás jmenoval, před chvílí jste tu nebyli. Máme výsledek práce Koreperu, zatím to není úplně ono a konference předsedů to bude muset posoudit. Musíme se ujistit, jak eh, o tom hovoří Jan Mulder, že parlament bude mít možnost eh, hlasovat či nehlasovat příští týden. To znamená, pokud tam nebude ta hvězdička, jak se tam musí vrátit. Já po našem jednání o tom budu informovat předsedu parlamentu. Ale musíme hlasovat nyní na naší úrovni, protože nemůžeme jít dále v rozpočtovém výboru. A pokud to neodhlasujeme dnes, tak nemůžeme hlasovat příští týden. Pokud to neodhlasujeme dnes v rozpočtovém výboru, tak ty lhuty jsou takové, že není možné hlasovat příští týden. Takže to chci předložit vaší pozornosti. S tím, že to byl další problém, který vedl stejné osoby, aby požádali o odklad. Já jsem to přijal, protože to bylo naprosto legitimní. Šlo o věc, kterou jsme museli ověřit za nás a my jsme si to ověřili s radou a komisí. Tedy znění článku 8 nařízení MFF musí být upraveno, v soule, aby bylo v souladu s, s článkem 21 nařízení o fondu soudržnosti. A v Kobu News, což bylo rozdáno všem, já to přečtu, v případě, že komise stáhne odklad plateb týkající se Fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Fondu pro zemědělský rozvoj a Fondu rybolovného fondu, to je všechny strukturální fondy v kontextu opatření, které spojí efektivitu těchto fondů s řádným ekonomickým řízením. Komise v souladu s příslušným základním aktem převede pozastavené prostředky do následného roku N, ale tyto prostředky nemohu, nemohou být rozpočtovány nad rámec tedy roku N plus 3. Úvodní ustanovení 10 nařízení MFF bylo pozměněno v souladu s tímto novým zněním článku 8 a výbor REGI souhlasí s tímto zněním. Takže to zavádíme tedy do textu. V pořádku. Na základě toho předkládám k hlasování nařízení MFF. Elektronicky. Máme tady pozměňovací návrhy. Pan předseda se omlouvá. Hlasujeme o pozměňovacích návrzích 4. Helgi Triple. Zpravda je proti, kdo je pro? Raz, dva, tři, čtyři. Kdo je proti? Všichni ostatní zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh A a B zpravodajů dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 paní Fere, pana Ferreiry. Máme tu několik Ferreirů v Evropském parlamentu. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Raz, dva, čtyři, kdo je proti? Většina. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 Helgi Triple, kdo je pro? Raz, dva, tři, čtyři. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Raz, dva, tři. Schváleno. Trojka liberálů. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zraz dva, tři, čtyři, pět, šest. Zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Všichni mají svou hlasovací kartu. Hlasujte. Končím hlasování. 28 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Nyní budeme hlasovat potvrzení opravného rozpočtu 9. Jediné hlasování. Nemáte hlasovací seznam, hlasujeme pouze jednou o opraveném rozpočtu 9, který je tedy v souladu s novou verzí podle dohodovacího řízení a uvádíme tam ústní pozměňovací návrh skupiny SAD, který přečtu. Parlament avšak zdůrazňuje, že trvá na svém stanov- zásadním stanovisku, že financování zvláštních nástrojů, jako je Fond Solidarity EU, by měly být vloženy do rozpočtu nad stropy MFF a nepodporuje jednostrané prohlášení o platebních prostředcích, které jsou připojeny k, ke společným závěrem k rozpočtu 2014. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je to, čemu říkáme odpověď jednoznačnou, kdy ve čtyři ráno, kdy jsme podepsali závěry dohodovacího tak jsme byli seznámeni s jednostranným prohlášením rady, která vysvětluje, že podle rady všechny nástroje flexibility připojené k MFF a tak dále by měly být pod stropy. My nemůžeme zabránit radě, aby takto prohlašovala věci jednostranně, i když jsou to věci stupidní. A rada nám v tom také nemůže bránit. Takže abychom míček vrátili radě, tak tady laskavě sdělujeme, že jejich prohlášení je hloupé, a náš výklad je správný. A našim nástupcům to dá námět k diskusi, jak si přála Alda. Takže k opravnému rozpočtu s tímto pozměňovacím návrhem hlasujeme elektronicky, protože je to opravný rozpočet. zahajuje hlasování. Hlasovali eh, všichni, končím hlasování. 33 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. Poslední globální hlasování o zprávě Jean-Luc Dehan o mobilizaci nástroje flexibility pro pomoc Kypru. A tady to zvládneme nemůžeme hlasovat eh, aklamací, tak hlasujeme. Tady v našem systému rozhoduje sekretariát. Je to transparentnější a jistější. Budeme hlasovat elektronicky. Pospěšte si. Někteří podřimují. Dobře. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Dva se probudili nakonec, 33 pro, dva proti. Ty dva, co se probudili, hlasovali proti, nikdo se nezdržel. Takže jsme Ukončili jsme hlasování týkající se MFF a rozpočtu. V této fázi předseda rozpočtového výboru si oddechl mocně. Chci poděkovat všem zpravodajům. Zpravodajům pro MFF. Zpravodajům opravných rozpočtů 2013. Bohužel jeho nepřítomnosti. Zpravodajům rozpočtu 2014 Monika Holmer tu není, ale zvláště děkuji An. A jsme si vědomi toho, co znamená tato práce, tento úspěch pro An, která končí svůj mandát v EP a bohužel pro parlament nechce se mezi nás vrátit. A já si myslím, že bychom měli zvláště zatleskat. chci poděkovat litevskému předsednictví, milá Egle. A to si také zaslouží potlesk. Vy sama, předsedkyně rozpočtového výboru rady, váš ministr, vy jste oficiálně náš nepřítel. Čelíme názorům institucí. Ale Evropská unie vyžaduje tuto konfrontaci. A to, že jsme dospěli k této dohodě, bylo možné pouze díky tomu, že na obou stranách byla odvedena dobrá práce a já děkuji litevskému předsednictví. A vzhledem k tomu, že tu není komisař, tak, se, tak děkuji generálnímu řediteli, který je stále v košili. Hervé Jean-Jean. Letos komise inteligentně a v duchu spolupráce a tvořivě hrála úlohu honest broker celou noc a celý den. A stává se nám, že verbálně napadáme zástupce Evropské komise. A nyní chceme poděkovat Evropské komisi. Samozřejmě nebudeme se pouze držet slov, ale v celou s tradicí okamžitě po odhlasování rozpočtu ve středu politická skupina zpravodaje, který má na starosti rozpočet, nás pozve na sklenku šampaňského, abychom oslavili výsledek, pokud bude výsledek pozitivní. Všechny osoby přítomné budou pozvány. Děkuji An za pozvání. A já jsem se stal pouze mluvčím tohoto pozvání, ale samozřejmě pokud budu pozván, tak eh, na to zareaguji pozitivně. A další hlasování, neodcházejte. Mám tu bod 13 a 14. Dvě zprávy paní Carvajo, které začínají prostorový dohled a Další hlasovací seznam je před námi. 3, 4, 5 pozměňovacích návrhů. Paní Carvajo, můžeme hlasovat blokově. Korzečani jsou proti Portugalcům, takže pozměňovací 3, kdo je pro? Proti nikdo. Jednomyslnost. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Pan Hartong. Zdržel se? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti? To vám vadí. Tři. Zdržel se? Schváleno také. Jinou většinou. Šestka paní Carvajo s ústním pozvacím návrhem. Je třeba The Union contribution to místo maximum contribution. Kdo je pro? Kdo je proti? Raz, dva. Zdrželi se. Tři hlasy a jeden tweet. Já nevím, jestli tweet bude v zápisu. Nevím, co to znamená z hlediska hlasování. Sedmička zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Raz, dva, tři, drželi se, schváleno. Můžeme Můžeme 8, 9, 10, 11. Odpadlo, kdyby byla sedmička zamítnuta. Tak 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10. 8, 9. Tak 8, 9. Kdo je pro? Výborně. Kdo je proti? Raz, dva, tři. Říkají, že to je v pořádku a hlasují proti. Zdrželi se? Oba jsou schváleny. 10, 11 společně. Tak 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas. Schváleno. Dvanáctka. Ano, hlasujeme dvanáctku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Třináctka pana Mináře. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je, pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Původní ustanovení Jednička paní Karvajo, je pro? je proti? Zdržel se? Schváleno. Čtenářka pana Mináře slučitelný, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvojka paní Karvajo. Technická věc, nebudeme o tom hlasovat. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 31 hlasů pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji paní Karvajo a můžeme hned eh, navázat druhou zprávou. Program Kopernikus, což je nový program, nový název programu GMES. Takže odkazujeme na slavného polského vědce. Můžeme 6 a 7 hlasovat dohromady. GUE a zelení by se měli domluvit. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas, zdržel se schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti? Raz, dva, tři, zdržel se schváleno. Sedmička odpadá. Dvadvacítka odpadá. Osmička také. Ne, sedmička, zami, ano. Můžeme 8, 9, 10, 11 hlasovat? 8, 9, 10, 11, ano. 8, 9, 10, kdo je pro? Kdo je proti? Raz, dva, tři, zdrželi se, schváleno. 11, kdo je pro? Proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se, schváleno. 23 pana Mináře, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12 paní Karvajo, kdo je pro? Ne proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Schváleno, schváleno, omlouvá se pan předseda. Souhlasíte, že je to schváleno? Dobře. Přestávám vidět. 24 pana Mináře, kdo je pro? Zprava je proti. Kde je proti? Zdržel se zamítnuto. Přes některé zatoulané socialistické hlasy. 13. paní Carvajo. 25. Zpravda je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Třináctka. Můžeme hlasovat všechno, protože takže hlasujeme 13, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 14, 15, 16. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3, Schváleno. 17. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Jeden hlas. Schváleno. 18. Angeliky Wertmann. Zpravodaj, je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. Raz, dva, můžeme dohromady. Raz, kde pro. Proti. Jeden. Zdržel se, schváleno. Dvojka, kde pro. Kde proti. Raz, dva, tři. Také schváleno. Trojku jsme nehlasovali. Čtyřka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Jednomyslně schváleno. 19, paní Vertman slučitelný návrh, zpravodajka pro, kde je pro. Kdo je proti, žel se jednomyslně. Dvacítka naradíme zde ubiquity omnipresence. Mimořádně jemný odstín. Je to prustovský jazyk. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Takže dvě skupiny dávají přednost ubiquity výrazu omnipresence. Milí kolegové, až to budete vysvětlovat voličům, tak eh, vás budu obdivovat. Dostáváme se k eh, filozofickým výšinám což je změna oproti nevděčným číslům rozpočtu. 21. pana Mináře, zprava je proti, kdo je pro. Odpadá to, protože byla celecká zamítnuta. Pětka. Je třeba hlasovat o pětce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, hlasování bylo zahájeno. Končím hlasování. 32 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme paní Karvajo. A nyní můžeme hlasovat o bodu 15 zpráv pana Dardena, pokud je, je tady, ano. Ehm, máte tady dokumenty hlasovací seznamy. Všichni mají hlasovací seznam, zpráva Darden, která se týká připravenosti členských států EU na účinný a včasný začátek nového programového období politiky soudržnosti tedy účinné a e, včasné. A doporučuji návrhy pana Kozlovského předložit e, současně, e, tedy bod A, kdo je pro, proti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zdržel se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Čtyři. Zdržel se? Přijato. Pětka. E, to je stejné jako čtyřka. Šestka vypadává. Sedmička. Také vypadává. To se stahuje. Děkuji, Jane osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Devítka. Ústní návrh, eh, k čemu by mohl pro, proti? Zdržel se? Přijato. A nyní můžeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku. Hlasujte. Končím hlasování. 27 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, přijato, blahopřeji panu Dardenovi. A nyní nás čeká oblíbené téma, Výborně. Pane zpravodaji, vy zvláště mě prosím poslouchejte. Právníci mi říkají, že váš návrh jedna není z právního hlediska přípustný. Ano. E, takže ohla- vracím se ke své skupině. Vážení kolegové, přes veškeré vynaložené úsilí, výklad právní služby je takový, že takový návrh, pozměňovací návrh není přípustný, nemůžeme o, něj dát, o něm dát hlasovat. Nicméně kýžený výsledek byl pravděpodobně dosažen eh, a to eh, v konečném protokolu. Mohu tedy říci, že ti, kdo hlasují pro, odmítají protokol. Je tomu tak? Ti, kdo hlasují pro závěr pana Alfonsiho, odmítají protokol. Ti, kdo hlasují proti závěru pana Alfonzi, eh, souhlasí s protokolem. Ano, je tomu v pořádku? Tak, ano. A uděláme to okamžitě přímo elektronicky. Všichni rozuměli? Eh, ano znamená ne, ne znamená ano. No. <laughs> No, no, Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel. Protokol je tedy přijat, závěry jsou zamítnuty. Výborně. Děkuji vám, kolegové. A nyní na eh, otázka Maroka, ale velké dobrodružství pana Alfonziho se neřeší v Maroku, protože on nám nabízí také hlasování o protokolu um, s republikou Gabon a tady je pro. Jedno jediné hlasování, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Dobře, to znamená tyto dvě zprávy, které se vztahují k odvětví rybolovu. A pak máme zprávu Giovanni holavy, která se týká řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce zdraví a dobrých životních podmínek a zdraví rostlin, rozmnočovacího materiálu rostlin tedy zpráva, která se vztahuje na celý potravinový řetězec, eh, tedy eh, zdraví rostlin i zvířat a eh, také samozřejmě žen, postižených a tak dále, dětí také. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Ano, Aldo, budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? jeden proti, zdržel se? Děkuji vám, přijato. A konečné hlasování ještě elektronicky, je tedy nutné ještě hlasovat i elektronicky. Děkuji vám, kolegové, končím hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji zpravodaji eh, in absentia. Bien, alors. Kolegové, nyní nás eh, čeká eh, převod žádosti o převod, prosím, ještě s námi zůstaňte. Jde o eh, rozpočet komise Máme tedy jeden jediný převod, tedy číslo 30, který se vztahuje eh, úvěrových eh, závazků 5 eh, milionů nezbytných pro intervenci na trhu rybolovu za rok 2013, tedy změna právního základu proběhla a najdeme to v Kobi News, tedy kdo je pro? Proti? Dva. Zdržel se? Přijato. A nyní nás čeká e, řada převodů. Je tady Derek a ten nám všechno vysvětlí. Může to přednést unblock, Derek? Dereku, je tomu tak? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji jak se blížíme ke konci období, samozřejmě počet žádostí o transfer narůstá. Máme tady čtyři z výboru regionu, dále od ombudsmana, eh, externí služba a další. Eh, to je všechno v počet news, které mm, kolegové mají před sebou a tam jsou ty podrobnosti. Pak je tam další z ECOSOC, to je malý transfer. Všechny ty žádosti o transfer jsou poměrně malé, s výjimkou několika. A protože jsou to transfery, jsou rozpočtově neutrální, nevidím tady žádný nic kontroverzního, takže bych doporučoval kolegům, abychom všechny tyto žádosti akceptovali. Děkuji vám. si je comprends bien, euh, Pokud tomu správně rozumím, Dereku, eh, k těm čtyřem prvním to jsou body pro informaci. Ne, o těch bychom měli hlasovat, o těch čtyřech. Donc, nous pouvons voter en bloc. Můžeme tedy hlasovat en bloc pro, o čtyřech převodech výbor regionu. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pro ombudsmana. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kdo je pro ESVČ, tedy převod? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní účetní dvůr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A máme ještě jeden převod, a to je převod pro EHSV, který je však k dispozici pouze elektronicky. Můžeme o tom dát hlasovat nyní nebo na příští schůzi. Zpravodaj pro nemá námitek, e, tak v zájmu času budeme hlasovat. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. K politice budov nemáme hlasování, tím končí. Très bien. Výborně. A v této fázi předám slovo kolegovi Žánkovi Dálenovi a děkuji vám za pozornost. Young will run alone. You run? No. I not. ano, áno, pravde sa musím, teraz som to asi pred hodinu, som mám to isté, klasické.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 mobilizací EGF, tedy Fondu přizpůsobení se globalizaci. Dám slovo panu zpravodaji Kozlovskému. E, Duňské przedsiębiorstwo Vestas, které dělá v sektoru. Mluvíme o dánské společnosti Vestas, Eh, která produkuje větrné turbíny a žádá o pomoc pro 611 osob, které byly propuštěny. A tato podpora obsahuje um, věci jako poradenství, školení a podporu těm, kteří chtějí podnikat, také pro ty, kterým je víc než 55 let. Tato myšlenka, toto myšlenku podpořila Evropská komise, která navrhla podporu ve výši 6 milionů 364 633 euro jako pomoc pro Um, mm, to lidi je to žádost o transfer a stále máme 25% maximální částky, která je vyhrazena pro tento fond a to je všechno. Dobře. Žádné další příspěvky. Děkuji. Další je mobilizace pro EFGF. Narančo je zpravodaj. Musíme mobilizovat uh, um, 2008 milionů na pomoc zaměstnancům propuštěných z Nokia, protože byla uzavřena továrna v Salo. To se týká také dalších občanů, protože se to tady už diskutovalo při jiných příležitostech, nemusím poskytovat další informace, ale je to exemplární příklad základní, zásadních změn vyvolaných globalizací. Nokia byla symbolem Evro- technologickým v Evropě, ale problémy v výrobní struktuře, konkurenceschopnost, eh, to jsou věci, kterým musíme čelit, i přesto, že mm, Finsko má jednu z nejnižších nezaměstnaností a celku zdravé veřejné finance. Je tedy na čase, abychom um, mobilizovali pro tuto společnost ne, v Finsku, v Německu. A Mm, financovali mm, dávky pro více než 7 tisíc pracovníků. Nyní tato společnost trácí svoji pozici na trzích v eh, Číně a v Indii. Tento elektronický průmysl v minulosti ve Finsku před, m, mm, zaměstnával 70 tisíc lidí. Teď je to o 10 tisíc míň. A důvod těch propouštění je, že ehm, montáže eh, mobilních telefonů zrelokalizovaly do, do Ázie. Protože to bylo blíže subkontraktorům. A bylo eh, možné je díky tomu uvádět na trh eh, za konkurenční ceny. Je to kofinancováno finskou vládou, musíme um, poskytovat služby pro nové podnikatele, kterým tento program také pomáhá. Um, máme asi 120, tedy, nebo 220 mobilizací. Já se Mm, domnívám, kolegové, že ty výzvy jsou takové, že se musíme pokusit pracovat pro dobro občanů a k tomu potřebujeme konkurenceschopnost zdravé finance a to je právě obtížné v Evropě. Proto je toto nástroj, který na mikroúrovni umožňuje eh, vytvářet pracovní místa. Zaměstnanost je hlavní priorita a proto bychom tuto e, nárok, tuto žádost měli podpořit. Děkuji vám. Pak máme poslední e, dost o mobilizaci EGF. Dnesky. Děkuji e, Mm, Vážení kolegové, já žádám o podporu žádosti německých orgánů vždy prostředků Srbského fondu pro globalizaci po e, propouštění eh, ve First Solar ve e, Frankfurtu. To je, je to standardní postup, který plní požadavky podle institucionální dohody ze 17.5.2006 a nařízení číslo 1927-2006 Evropského parlamentu a rady z 20.12.2006 mobilizaci EGF. First Solar je americká firma s cílem um, produkce solární energie solární v modelu v Německu propouštění souvisí se strukturálními změnami ve světových obchodních stazích. Čína v posledních letech vytvořila obrovské mm, kapacity v solární oblasti a to eh, v souvislosti s celosvětovým poklesem poptávky vedlo k poklesu cen 40 Od roku 2005 až 2011 podíl Číny stoupl z 11 na 45 přičemž podíl Německa eh, klesl ze 64 na 21 Tlední eh, neschopnost firmy vedla k propuštění 1200, 1200 osob. Eh, vedlo to k nárůstu nezaměstnanosti o 4 v té oblasti. Eh, Braniborsku. Ten eh, region již tak trpí nadprůměrnou nezaměstnaností 11,3 eh, ve srovnání s národním průměrem 7,4 Celkový výše žádosti je 4,6 milionů euro. 50 z toho, nebo 2,3 miliony, půjde příspěvek do Evropského mobilizačního fondu. 875 eh, propuštěných pracovníků by se mělo účastnit opatření eh, v reintegračních opatření na zaměstnanosti. Opatření zahrnují služby, školení, hledání pracovních míst, ehm, dávky eh, a podobně. Eh, děkuji vám za, prosím, zvážení tohoto žádosti a děkuji vám za pozornost. Děkuji, nikdo další se nehlásí. O slovo pak máme další bod a to jsou Evropské fondy dlouhodobých investic. Děkuji, já budu velice stručná. Eh, jak víte, je to stanovisko pro ECON týkající se nového nařízení prezentovaného komisí o dlouhodobých investičních fondech a mm, chceme říci, že mm, jsme eh, to drželi od komise. Toto bylo jeden z našich hlavních požadavků jako parlament, aby komise předložila návrh nařízení, aby bylo možné vytvořit jednotné pravidla, pravidla pro EU, tak, aby bylo možné na právním základě pro investory, eh, aby měli tedy právní jistotu a byli schopni toto sjednotit. Nyní je, je tomu tak, že to nemělo žádné velké dopady. Převezme to tedy mm, úřad pro dohled, bude sledovat, jak to funguje, to dlouhodobé investiční fondy, ale je důležité se k tomu vyjádřit, protože my jsme mezi těmi, kdo to žádali od komise. Máme nové pozměňovací návrhy. Také k bodům, bodům odůvodnění k tomu textu samotnému v podstatě žádáme, aby byly k dispozici dostatečné prospěch prostředky. Ehm, je možné, tedy není možné dávat agenturám nové kompetence, aniž bych k tomu eh, byly k dispozici prostředky. Pak jsou tady pozměňovací návrhy který chtějí zví, které chtějí zvýšit kontrolu nad těmito fondy a um, nechceme, aby se na eh, tom zase podíleli daňoví poplatníci, jde o větší právní jistotu a poslední bod k finančním instrumentům. Pokud tyto fondy například mm, by k tomu mělo být více informací. Každopádně je to vítaný návrh. Samozřejmě nechceme tímto řešit problémy infrastruktury investiční, ale je to dobrý nástroj, aby bylo možné celou eh, řadu těchto věcí mobilizovat je nutné, aby byly atraktivní možnosti se podílet na těchto investicích. Děkuji. Děkuji velmi stručně. Chci říci, nakolik to téma je důležité. Jak vzhledem k potřebám, které máme v Evropě, pokud jde o dlouhodobé investice do infrastruktury, také na finančních trzích je značný objem finančních zdrojů, které jsou dostupné a které vyhledávají dlouhodobé investice. Ale některá témata nejsou v tomto nařízení upřesněna. Máme pocit, že by to mohlo být považováno za okrajový nástroj, přitom ten nástroj by skutečně mohl být eh, masivní. A Potom je tu také souvislost eh, s dalšími fondy. Ať už jsou to produkty, které známe v Evropě, anebo produkty, které známe z eh, peněžních ústavů. Kromě toho možnost, zda budou existovat eh, fiskální opatření v členských státech, to vše není příliš upřesněno. Stejně tak není upřesněna souvislost s novými nástroji. A to bylo zmíněno také, že deriváty by měly být zde vážně zohledněny, protože ty se velmi hodí pro tento případ, které jsou naprosto v rozporu s duchem a literou takových nástrojů. Takže budeme muset být obezřetní a snad tu chybí některé pojistky. Nicméně k řekl Heider, je to velmi zajímavý nástroj, který může poskytnout zejména u infrastruktury může poskytnout značné možnosti. Jenom drobná poznámka, naprosto souhlasím s panem Rike. Ano, některé věci nejsou jasné, a já mám sama pochybnosti, když vidím, že třeba získat zpět prostředky, než vyprší lhuta pro investice. A není to povoleno. A komise říká, že to je věc, kterou bychom měli posoudit. My jak rozpočtový výbor nejsme kompetentní pro tyto změny. Nemůžeme předkládat eh, přímo výboru Ekon, protože my se musíme spokojit s tím, že vystavíme stanovisko jako rozpočtový výbor. Přesto se nám podařilo trošku ten rámec rozšířit, ale v ekonomické oblasti je třeba udělat mnoho věcí, protože skutečně některé body musí být vyjasněny. Ivajlo? Nemá nic. Zpráva k trialogu ne. Eh, dostali jsme se k tomu moc rychle. Není tu příliš mnoho věcí. Chci jenom informovat o vývoji. Proběhl první triolog EIB s radou. Jsme probrali první čtyři články, ty jsou nejspornější, souvisejí se stropy a regionálním rozdělením. Další trialog bude v pondělí a budeme pokračovat s jednotlivými články. Mezitím chceme připravit koncenzuální znění k tomu, co jsme zatím probrali. Takže prozatím nevidím hlavní problémy. Možná po 14 dnech budeme mít jasnější představu, kde nastanou hlavní rozpory. Prozatím předsednictví naslouchá je vnímavé, ale potřebujeme zpětnou vazbu od rady. Takže taková je situace pro po prvním trialogu budeme pokračovat v pondělí večer ve Štrasburku s dalším tragem. Dobře, děkuji. A dostáváme se k poslednímu bodu, to je prezentace studie. A paní Nejnský převezme předsednictví. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Budu úvodem velmi stručná. Badatelé budou mít více času, aby nás seznámili se svými závěry. Já jsem inicioval tuto studii eh, v návaznosti na arabské jaro a rostoucí angažovanost arabské unie. A mám zájem o rozpočtovou podporu, protože to nástroj, který poskytuje přímé finanční akce do rozpočtu příjemců a musí být bedlivě sledován z důvodu zájmu eh, evropských daňových poplatníků je třeba sledovat efektivitu získa nákladu eh, rozpočtové podpory a také s přilédnutím k postlisabonské zvýšené úloze Evropského parlamentu je třeba zdůraznit, eh, jak naše doporučení se promítají do rozpočtové podpory. A v neposlední řadě je důležité také vidět, zda tento finanční nástroj má dopad na podporu demokracie, dodržování lidských práv a eradikaci chudoby. Případová studie se soustředuje na Alžírsko, Egypt a Tunisko, protože ty uplatňovaly rozpočtovou podporu v minulosti, což umožní e, řádnou časovou analýzu. A nejdůležitější závěr ze studie je, že rozpočtová podpora není efektivním nástrojem pro podporu demokracie, avšak má velký dopad na ekonomický rozvoj, což zase ovlivňuje demokratizaci. Bez eh, dalšího chci vyzvat eh, výzkumný tým, aby nám představil svou práci. Jsou zde. Děkuji mnohokrát za možnost eh, vás seznámit s hlavními zjištěními této studie. Chtěl bych se představit, paní Wilmsen, má kolegyně, Anja Wilmsen a já, Mark von der Linden, pracujeme, pracujeme pro Ecoris, konzultační kancelář z Rotterdamu v Nizozemsku a tato studie byla provedena v první polovině tohoto roku. Paní předsedkyně již uvedla název naší studie o dopadu a nákladové efektivitě pod, rozpočtové podpory vůči zemím Jižního středomoří a podpoře demokratického přechodu. Zde hovoříme o Alžírsku, Tunisku a Egyptě. Pokud je o naše základní zadání, jsme se soustředili na čtyři základní otázky. Zda rozpočtová podpora EU se změnila díky událostem v Egyptě, Tunisku a Alžírsku. Za druhé, zdá příslušná usnesení EP ovlivnili rozpočtové, rozpočtovou podporu v těchto třech zemích. Třetí otázka, e, systém monitoringu rozpočtové podpory. A čtvrtá otázka, dlouhodobý dopad rozpočtové podpory na podporu procesování demokracie, dodržování lidských práv, gender mainstreaming a snížení chudoby. A taková byla struktura naší studie. A my jsme postupovali tak, že jsme provedli dokumentační analýzu na širokém základě a potom jsme provedli tři mise, jeden týden v Egyptě každé ze zemí. Tyto mise provedla moje kolegyně Anie a já aby jsme také podpořeni místními konzultanty. Chtěl bych se soustředit na tři země. A mám tu několik předběžných poznámek a ty předběžné poznámky vyplývají z kapitoly 2 studie protože než se soustředíme na odpovědi ze studie, myslíme si, že je důležité si udělat jasnou představu o čtyřech otázkách. Máme tu schnutí analýzu události arabského jara ve třech zemích. Za druhé, provedli jsme inventář, abychom hloubě analyzovali vlastně, jak rozumíme podpoře demokracie. Třetí téma bylo že jsme provedli analýzu vývoje eh, politiky rozpočtové podpory Evropské komise od roku 2000, kdy první pokyny pro rozpočtovou podporu byly zveřejněny komisí, takže jsme provedli analýzu, jakým způsobem se to vyvinulo a do jaké míry podpora demokracie byla zohledněna v tomto programu. A čtvrté téma bylo analyzovat evropskou politiku sousedství. A také jsme se zabývali tím, do jaké míry podpora demokracie se rozvinula v dokumentech politiky evropského sousedství. Není to dlouhá kapitola, ale asi by bylo příliš dlouhavé uvádět veškeré významné body z kapitoly 2, ale chci zdůraznit některé klíčové otázky. A ty jsou právě na této průsvice a na další. Za prvé, když analyzujeme koncept demokracie, musíme vzít v úvahu, že demokratický přechod eh, trvá v každé zemi. Není to věc, která nastane přes noc. A na základě posledních událostí v Egyptě se ukazuje, že věci se zlepšují během určitého období a potom dochází zase ke zvratu. Takže není to lineární proces, směřující ke zdokonalení demokracie. Trvá to a jasné výsledky jsou těžko dosažitelné v, během operací rozpočtové podpory. Někdy to trvá rok nebo dva, maximálně tři roky, ale ty politické změny často trvají mnohem déle, než je lhuta eh, tří let, která platí pro operace rozpočtové podpory. Další poznámka. My kteří stojíme mimo, bychom neměli přecenovat to, čeho můžeme dosáhnout ve snaze ovlivnit tyto politické procesy. Vnější síly, jak to zde vidíme, tedy vnější síly mohou mít určitý dopad, ale nesehrávají klíčovou úlohu. Jejich úloha je omezena. A je třeba to brát v úvahu, když zodpovídáme na otázku, jaký je dopad rozpočtové podpory v těchto politických procesech. A v souvislosti s tím bychom měli mít také na paměti, že národní svrchovanost těchto zemí musí být respektována. Když hovoříme o demokratickém přechodu, tak se dotýkáme toho, jaká jsou svrchovaná práva těchto zemí, jak daleko můžeme zacházet jako vnější subjekty vzhledem k tomu, co se děje v těchto zemích. Tedy konečně hlavní sdělení je, buďte realističtí, pokud je o to, čeho může dosáhnout pomoc a rozpočtová podpora. To je tolik tedy k politickému kontextu. Za druhé, nástroje rozpočtové podpory, když byly koncipovány na začátku tohoto století a první pokyny, které byly zveřejněny v roce 2002, již původně nebyly koncipovány pro zdokonalení demokracie nebo pro politický vliv, ale byly koncipovány proto, aby bylo možné financovat programy eradikace, snížení chudoby, a stimulace ekonomického růstu. A pro tento na, cíl byl tento nástroj připraven. A jiné nástroje mohou sloužit také k podpoře demokracie, ale my bychom si asi přáli, aby to bylo užitečné, ale nejsem přesvědčen, že tomu tak je. Moje druhá odrážka, musíme vždy jasně odlišovat mezi podporou demokracie jako předpokladem pro poskytnutí pomoci a jako cíl pomoci. A došlo k významné změně v politice rozpočtové podpory Evropské komise. Do roku 2007, respektive do roku 2012, existovaly dva cíle pouze. Podporovat snížení chudoby a podporovat ekonomický růst. A pouze v Nedávný 2012 eh, se objevuje třetí cíl, což je podpora demokracie. Takže v pokynech z roku 2012 vidíte, že podpora demokracie je jak předpokladem, tak i cílem. A k tomu se ještě vrátím později. General budget support and Měli bychom také rozlišovat mezi obecnou rozpočtovou podporou a sektorální rozpočtovou podporou. protože v, tom, té obecné podpoře máme také e, obecnou podporu pro pří, zemi příjemce v hlavních politických oblastech. Pokud máme specifickou rozpočtovou podporu, tak je eh, taková podpora více zaměřená na konkrétní sektor a jeho politiku, na zlepšení té politiky a na podpoře eh, jejího eh, vykonávání. Pokud tedy zvažujete zapojení politických aspektů, tak je to pak snažší a průchodnější a také relevantnější jít cestou podpory obecné rozpočtové podpory. Tedy Ehm, tolik tedy ty hlavní a nejdůležitější aspekty z naší úvodní analytické kapitoly. Je tam toho mnohem více, ale ti, kdo o to mají zájem, si to ještě, jistě rádi přečtou. A nyní se zaměříme na Egypt. V Egyptě existuje zatím pět sektorálních rozpočtových programů, které v současné době běží. Vzdělávání, zdravotnictví, ehm, voda, životní prostředí a doprava. A tyto programy byly vytvořeny eh, pár let před arabským jarem. Zaměřovali se na podporu sektorálních politik a dosahování konkrétních cílů sektorální politice. Tyto politiky a cíle se však ale v souvislosti s eh, arabským jarem nezměnily. Eh, platí i nadále a proto ani podpůrné programy nebyly ani pozastaveny, ani přeformulovány. Oni prostě běží stále a e, pracuje se na nich. Nejdůležitější v této souvislosti takovou tou nevýhodou, s níž se setkáváme, je, že eh, od arabského jara mm, eh, se objevila nestabilita státního sektoru, lidé odešli, eh, změnili se, nejsou jasné pokyny, prováděcí vyhlášky chybí, to všechno chybí a proto je tedy obtížné ty programy realizovat, byť se jejich obsah nezměnil. Hm, kromě toho komise zahájila diskuse s vládou v roce 2012 o přípravě kontraktu, eh, state building kontrakt, utváření státu KBS e tedy takzvaného, a za v zájmu toho budou obsaženy také podmínky, jako například demokratizace, ale přesný obsah nám delegace nemohla sdělit protože to bylo ještě předmětem probíhajících vyjednávání s egyptskou vládou. A to hovořím o dubnu letošního roku. Nicméně bylo zřejmé, že komise nezačne ani vydávat, ani podepisovat takový kontrakt dříve, než eh, Egypt uzavře dohodu s Mezinárodním měnovým fondem o makroekonomické politice a finanční podpoře proto v dané chvíli eh, bylo však eh, zatím dosaženo jenom mizivého pokroku a proto komise i nadále spolupracuje se Světovou bankou eh, a s bankou pro obnovu a rozvoj. To znamená, že ten pros, přístup byl takový vícerozměrný, nezaměřoval se pouze na MMF. Tolik tedy situace v Egyptě. A nyní Tunisko. V Tunisku je situace trošku jiná než v Egyptě, pokud jde o rozpočtovou podporu. Evropská komise již v Tunisku poskytla obecnou rozpočtovou podporu již před rokem 2011. A tato rozpočtová podpora se zaměřovala především na hospodářský rozvoj země. Bylo tam zhruba 45 milionů eur ročně, to znamená malá částka, eh, která může být investována do tuniské ekonomiky, ale samozřejmě probíhaly také růstové programy, které eh, byly implementovány spolu s podporou dalších dárců. Pak eh, proběhlo arabské jaro a v roce 2011 po arabském jaru se začalo diskutovat s novou vládou, s novou politickou reprezentací o tom, jaká bude nová forma obecné rozpočtové podpory. Ačkoliv byly nové kontrakty více zaměřeny na problematiku sociálního rozvoje, na posílení zaměstnanosti, na řešení některých sociálních problémů, s níž se nová vláda potýkala, právě ty sociální obavy byly také v jádru těch projevů arabského jara. To z, podpora byla pak poskytnutá v letech 2011 a 2012 a v roce 2013 eh, se delegace Evropské unie začaly zabývat přípravou nové formy obecné rozpočtové ehm, pomoci, tedy takzvané smlouvy na utvaření státu, státotvorné smlouvy GBS Nicméně do, ro- do března letošního roku nedošlo k zásadnějšímu pokroku. Politická situace se horčila, to jste si jistě četli v novinách, sledovali jste média, viděli jste politickou nestabilitu a e, další aspekty situace. Tři dárci, tedy MMF, vláda pro obnovu, Banka pro obnovu a rozvoj a další eh, se rozhodli vyčkat na další vývoj so, politické a sociální situace. Pak byly dva rozpočtové programy, tedy programy pro rozpočtovou pomoc. A tam je to podobné jako v Egyptě. Zaměřovali se na sektorální politiku, a situace v tomto směru se nezměnila, proto ty programy běží i nadále. Nezměnily se eh, po arabském jaru nebo v souvislosti s ním. Potom Alžírsko eh, a tam byla situace trošku jiná. Alžírsko je bohatou zemí a z hlediska rozpočtových zdrojů, eh, takže mají těch prostředků poměrně hodně, konkrétně ropy a plynu, které mohou vyvážet že eh, vláda je poměrně v fiskální pozici. Takže eh, Evropská unie o tom vůbec tam, ne, tam není problém, tam se neuvažuje. Pak tady byla sektorální rozpočtová podpora, eh, která se týká vody a životního prostředí. Tyto mm, rozpočtové programy podpory nebyly poskytnuty protože vláda potřebuje ty peníze, ale proto, že Evropská komise chce změnit obsah kooperačních programů spíše na politické záležitosti, institucionální změny, které jsou potřeba v sektoru. A tento typ programu je možný pouze na základě sektorální rozpočtové podpory, nikoli na základě izolovaných projektů. Eh, tam není vliv eh, arabského jara, to je trošičku hm, přehnané, trošku tam ten vliv byl politicky i jinak na úrovni rozpočtové podpory. Takže to jsou tedy ty tři analyzované státy. A teď se podíváme na ty čtyři studované otázky, to, co jsem prezentoval. Eh, s těmi třemi, eh, v souvislosti s těmito státy a nyní přejdeme přímo k druhé otázce studie a ta se týkala rezolucí EP. Máme inventář rezolucí EP, eh, podívali jsme se, kolik jich souviselo s rozpočtovou podporou, nebylo jich mnoho, takže tam není příliš o čem informovat Především eh, se týkaly Egypta po roce 2011. Jedna byla eh, relevantní pro tuto studii v tom, že ta, rezoluce doporučovala eh, zadržet rozpočtovou podporu pro Egypt, pokud nebude pokrok v oblasti lidských práv, demokracie a správního státu. Hmm, když se podíváme na to, jak ta delegace a komise fungovaly od roku 2011, tak fungují v duchu této rezoluce. Co udělají na úrovni obecné rozpočtové podpory, tak opravdu velice opatrně. Začaly přípravy, ale neangažovali se příliš rychle eh, v přijímání závazků pro novou egyptskou vládu. To no, myslím, že byl správný přístup, když se podíváme na rezoluce EP, co se týče Tuniska a Alžírska, tak ty nebyly relevantní pro rozpočtovou podporu. Ale třetí otázka ve studii. Monitoring a reporting. Tak v kontextu rozpočtové podpory bychom měli to není projekt tedy, to je podpora politik a aktivit příjemců, eh, přijímajících ministerstev, které jsou zodpovědné za monitoring a reporting. To je napsáno také v dohodách mezi EU a tou příslušnou vládou. Že musíte posuzovat na systémy monitoringu um, té vlády a výsledky jsou smíšené. Některé na ministerstva jsou na tom dobře, jiná méně. A vzhledem k oslabení vlády eh, v roce 2011, tak kvalita monitoringu reportingu také klesla. Druhá poznámka se týká jak toho, o čem informují. Informují o financování a rozhodování o přímých výsledcích, ale ne příliš o výsledcích a o dopadech. Takže na této úrovni ten monitoring reporting eh, lze, nebo je potřeba výrazně zlepšit. Co se týče sektorální rozpočtové podpory, tak již jsem řekl, že obsah se nezměnil, což znamená, že indikátory se nezměnily. Obecná rozpočtová podpora v Tunisku. Několik slov o tom. Eh, Obecná rozpočtová podpora v Tunisku je zaměřena na monitoring eh, kritérií nároků EU, makroekonomická stabilita, mm, řízení veřejných financí, makroekonomická politika, sektorální politika. Takže se zaměřuje na to a také na ty indikátory se nezmění, protože EU nezměnila svoji politiku. Jsou to stále ty stejné indikátory. A některé z těchto indikátorů se také zaměřují na výsledky a dopady, které lze tablat pouze v střednědobém až dlouhodobém horizontu. Čtvrtá otázka studie, možná ta nejobtížnější, nejambicioznější otázka té studie, to byla otázka co může tato rozpočtová sektorální podpora, jak může přispět k propagování demokracie lidských práv, genderových otázek a snižování bídy. První eh, konstatování je, že v rámci této stručné studie, to byl jenom jeden týden v každé zemi, tak nebylo možné říci příliš mnoho o tom, protože odpověď na tuto otázku vyžaduje hloubkové hodnocení dopadu, především co se týče dopadu na snížení bídy. To je střednědobý až dlouhodobý efekt, který vyžaduje podrobnou studii a OECD na to má metodologii na provádění těchto studií, které dělají jednou za pět až sedm let a rozpočet asi 500 tisíc euro a trvá to rok ta studie. Takže v kontextu této studie to nebylo možné provést tedy naši vlastní analýzu. Jediné, co můžeme říct, je několik obecných konstatování. Že sektorální rozpočtovou e, pomocí, pokud je možné zlepšit e, vodu, zdravotnictví, školství, tak můžete předpokládat, že to přispěje ke snížení pídy. Když máte e, problém pro vodu, energie, životní prostředí, tak to může pomoci inkluzivnímu ekonomického růstu a přispět ke snížení bídy. Co se týče příspěvku o podpory demokracie, jsem řekl, že e, máme pochybnosti o tom, jak efektivní může být rozpočtová podpora při posilování demokracie přímo vždy můžete argumentovat nepřímými vazbami, například je možné rozpočtovou politikou podporovat účast eh, populace na řízení zdravotnických zařízení, eh, podních eh, vodohospodářských a podobně. To je tedy lepší veřejné služby, které zlepšují demokracii. Ve společnosti to jsou ale nepřímé efekty, nikoli nikoli přímé pro propagaci demokracie. Já eh, nechci eh, zabírat příliš mnoho času, protože chci něco říci k doporučením v naší studii. K tomu nemám slide, ale je to strana 48 toho dokumentu. Odstavec 5.2, tam jsme prezentovali pět doporučení. První se týká, je to strana 54 ve vašich dokumentech, 56, 56, je tam pět doporučení. První se týká těch pochybností o hodnosti na stroje rozpočtové podpory pro propagaci demokracie. K tomu ještě nebylo řečeno poslední slovo, ale pokud dárci skutečně chtějí používat rozpočtovou podporu na mm, propagování demokracie a toto mít jako explicitní cíl, pak se musí zamyslet nad tím, jak to dosáhnout, jaké aktivity, jaké podmínky mm, můžete stanovit, aby to bylo efektivní. E, v pokynech komise pro rozpočtovou pomoc tam nejsou příliš e, podrobné informace. Bylo řečeno, že to je cíl, otázka je, jak ho dosáhnout. Druhé doporučení se týká politiky evropského sousedství. Pokud projdete ty dokumenty, tak se tam stěží používá ten termín rozpočtová politika možná jednou a zde v komisi v Evropském parlamentu je obecně názor, že mm, to je jeden ze základních cílů evropské politiky sousedství a je třeba řešit, jak to, aby to bylo, jak to zajistit, aby to bylo operační. A druhý cíl se týká citlivosti rozpočtové podpory na politické změny v přijímajících zemích. Tato podpora je politicky velmi citlivým nástrojem. A jsou e, určité změny v přijímajících zemích okamžitě vyvolávají diskusy, zda je stále oprávněné tuto pomoc poskytovat té zemi. Tedy v politicky nestabilních zemích ty dárci musí být velmi opatrní s tou rozpočtovou pomocí. Čtvrté doporučení. Mm, rozdíl mezi sektorální rozpočtovou politikou a všeobecnou rozpočtovou podporou. Eh, pokud mm, vyvozujeme závěry o politických dopadech rozpočtové podpory, vždy musíme rozlišovat mezi všeobecnou a sektorální podporou. Protože i když tady jsou podobné mm, aspekty, tak sektorální je vždy velice cílená, specifická podpora. A v mnoha případech v politicky nestabilních zemích může být stále odůvodněné poskytovat tu sektorální podporu, ale nikoli všeobecnou. Páté doporučení se týká významu monitorování výsledků a dopadů. My se domníváme, tedy nejenom v těchto tří zemích, ale v dalších zemích, že to je často slabina. Že se velice eh, velká pozornost jmenuje monitoringu a malá pozornost eh, dopadům, výsledkům. To je také obtížnější. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you very much. Uh... I would like to thank... Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat výzkumnému týmu za prezentaci výsledků a vůbec za studii, která bude hodnotným vstupem do utváření politik v parlamentu. Analýza jako taková eh, studie se zaměřuje na míru, do níž pod podpora rozpočtům nabízená eh, v zemích eh, Jižního středoměří, středomoří se změnila v souvislosti s arabským jerem a jak přispěla k transformaci v daných zemích. A myslím, že studie právě odpovídá na všechny tyto otázky. A já bych proto požádala, my tady bohužel už nemáme mnoho kolegů. Já tady mám ale kolegu, který je bývalým ministrem zahraničí, možná se bude chtít vyjádřit k této problematice, protože teď jsme tady jenom dva v podstatě. A můžeš se tedy vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Děkuji mnohokrát. Studie je opravdu velmi zajímavá. Já jsem měl příležitost si to prostudovat. A je to něco, o němž se v parla- o čem se v parlamentu hodně hovoří, tedy jaká je efektivita využitých prostředků finančních. A nejde tedy jenom uh, o e, téma pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale obecně e, i účetní dvůr se zabýval e, touto problematikou a připravil zvláštní zprávu konkrétně věnovanou Severu Afriky a Jižnímu Středomoří. A zjištění byla poněkud kontroverzní, pokud jde o účinnosti, účinnost a efektivnost výdajů v Egyptě. Vaše zpráva je tedy také velmi zajímavá. Otázky, které si obvykle klademe a které jste do určité míry zodpověděli, je, zda rozpočtová podpora je vhodným nástrojem, zda přináší kýžené výsledky z hlediska závazků ze strany členských států, zda je to efektivní a jaké alternativy se nám nabízejí, tedy financovat spíše konkrétní programy a projekty. E, a to cestou národních institucí, které třeba nejsou tak zdravé, jak bychom si přáli pak e, samotný mechanismus hlášení a transparentnost evropského financování. To všechno by si jistě zasloužilo větší pozornost, než to v té zprávě máte. E, konkrétně ve vztahu k rozpočtové podpoře. Zda evropské financování zviditelňuje, transparentňuje toky peněz, tedy kdo financuje co konkrétně se financuje, zda ty prostředky jdou jenom do státního rozpočtu, jak je s nimi dále naloženo a podobně. A dnes diskutujeme také o externím mandátu Evropské investiční banky a oni mají také politický mandát. Tady se dostáváme do oblasti politiky sousedství, která je rozdělená mezi východ a jih a k aktuálním otázkám, o nich se s bankou diskutuje, je nutno změnit stropy. Objevily se návrhy na takové změny, na přesunutí fondu z jihu na východ spíše. I to by stálo za další diskusi a úvahu. Argumentace je taková, že v souvislosti s politickými změnami, které mohou trvat nějakou dobu, eh, měli bychom spíše vyčkat, než se situace stabilizuje a teprve pak poskytovat rozsáhlejší finanční prostředky. Nevím, zda k tomu máte také nějaký názor, nějaké vyjádření. Prosím, má mikrofon. Nejprve k Evropské investiční bance. Nejsem si jist, zda vůbec tato banka poskytuje rozpočtovou podporu. Ne, ta nepracuje na rozpočtové podpoře, ale ta eh, eh, poskytuje také úvěry a pracuje na základě mandátu, eh, kde je ošetřeno politické riziko garančním fondem EU. To znamená, že banka může nabídnout levnější úvěry, levnější finanční prostředky pro konkrétní oblasti. A tyto oblasti jsou pak přesně nastaveny a jsou také v souladu s evropskými prioritami. Důvod eh, je eh, snaha sjednotit politiku EU a schopnost banky eh, financovat konkrétní projekty. To znamená, že to sice není rozpočtová podpora, ale prochází to stejnou cestou a někdy eh, to i trošku se prolíná, protože ty finanční prostředky jdou na stejné projekty. Ano, děkuji. Evropská investiční banka poskytuje úvěry, které jsou účelové, vázané na konkrétní projekty. Ale samozřejmě jsou tam určité politické konotace samotné také pro banku. a pro Evropskou unii. Z politického hlediska je to však méně citlivé než poskytnutí rozpočtové podpory, protože rozpočtová podpora představuje finanční prostředky, které jdou přímo do státního rozpočtu. A pokud jde o obecnou rozpočtovou podporu například, tak dárce může být propojen se vším, co vláda dělá nebo nedělá. A toto už nelze tolik říci o projektové podpoře, protože projektová podpora se vydává na konkrétní účel, na konkrétní rozpočet, někdy jde úplně mimo rozpočet, to znamená, dárce má plnou kontrolu nad tím, na co se finanční prostředky použijí. Někdy to jde přes vládní kanály vlády přijímající země, ale přesto jsou to prostředky jasně vyčleněné. Samozřejmě takové podpory je méně než eh, podpory rozpočtové a politická citlivost financování SEIB je menší než eh, citlivost ještě těch projektových financí, protože jde obvykle o úvěry, které jsou klasickými koverčními úvěry a v podstatě neprocházejí ani přes státní rozpočet. Já si tady dovedu představit, že e, v nestabilních zemích můžete i nadále poskytovat úvěry z EIB, i když neposkytujete rozpočtovou podporu a dokonce máte třeba i pochybnosti o tom, zda vůbec pochyb poskytovat eh, podporu na projekty, které implementuje vláda přijímajícího státu, ale já nejsem specialistou na problematiku EIB, to pouze na to reaguji, protože eh, jste se na to ptal. A v té své otázce zmiňujete také tu viditelnost, transparentnost toku evropské pomoci. Tady si musíme uvědomit dva aspekty. Za prvé, můžeme se pod to podepsat, dát tam vlaječku, že jsme to poskytli my, ale pak si klademe otázku, jaké dopady taková rozpočtová podpora má pokud zmiňujete eh, viditelnost, tak máte pocit, že je to propojeno s konkrétními hmatatelnými výsledky, ale pak dále, zda můžeme identifikovat přesné ty prostředky a kam šly, zda těch 8 tisíc šlo tam a tam. Tyto finanční prostředky vstupují přímo do rozpočtu, i sektorální podpora jde do rozpočtu, ale tam můžeme alespoň říci, že eh, se tam plní ty a ty cíle, politické cíle, a e, v souvislosti s nimi byly třeba vytvořeny nové instituce, byla přijata nová opatření, nová politika a podobně. A to díky příspěvku z Evropské unie. Na této úrovni můžete tedy identifikovat příspěvek EU, ale nemůžete fyzicky ukázat, že tuhle školu postavili peníze Evropské unie. To nejde. Ještě chcete doplnit své otázky? Thank you very much. Děkuji. Chtěl by se ještě někdo na něco zeptat? Ke studii nebo otázky obecně na podporu? Někdo z asistentů třeba? No. It... Není tomu tak? Já myslím, že vaše eh, vyčerpávající prezentace v podstatě zodpověděla už na všechny potenciální otázky a děkuji tedy panu Kofinovi za otázky, které položil a které nám udělali lepší obrázek o této problematice. Děkuji vám za to, že jste dorazili. Omlouvám se za kolegy za to, že jsme přesunuli toto téma na pozdní hodinu, protože to je také faktor, který ovlivňuje přítomnost, respektive nepřítomnost kolegů, ale doufám, že budou mít příležitost si studii prostudovat a na základě toho eh, dále pracovat a postupovat, protože studie je velmi kvalitní a vážím si vaší práce. Děkuji vám všem za to, že jste přišli a přeji vám příjemný večer. Děkuji.